hlasování proběhne na příštím plenárním zasedání v červnu. Příští zasedání se koná zítra ve středu 22. května v 8 hodin 30 minut. Nejprve do 14 eh, hodin 30 minut a potom